Island. Islandské orgány chtějí otevřít veškeré kapitoly co nejdříve. Mnohokrát děkuji. Merci, monsieur Preda. Děkuji vám, pane Predo. Předám slovo panu Atkinsovi. Uh, uh, uh, děkuji. Především si poblahopřát zpravodaj k jeho zprávě a také k tomu, jak vede delegaci, která jela na Island. Já jsem byl členem té delegace. Já jsem předtím na Islandu nebyl, ne, ne, nevěděl jsem, co mám očekávat, kromě nějakých skalnatých výběžků. A nakonec to dopadlo tak, že to bylo opravdu neuvěřitelné, fascinující místo. A sešli jsme se s fascinujícími, neuvěřitelnými politiky. A v tomto smyslu chci navázat na některé věci, jestli mohu. Můj názor a názor zpravodaje se v zásadních ohledech příliš neliší. Možná jde o nějaké nuance. Ale Například jsme se setkali s ministrem pro, robolov, pro rybolov. A mně připadalo, že jsme se vrátili do 50. let ve stalinské éře. Něco takového jsem v demokratické zemi ještě neviděl. A on dával jasně najevo, že k Evropské unii Island přistoupí jenom přes jeho mrtvolu. Dá se říct, že rozkol názorů na Islandu, když jsme byli tam, tak jsme slyšeli, že podle průzkumu se to přibližuje poměru 50 na 50, pokud je o podporu a odpor, a to bylo spíš 70 na 30. Nicméně, mě zaujalo, a já jsem to při neformální řečeři dvěma z těch konzervativějších vedoucích představitelů liberálů a středopravicové strany říkal, že se zdá, že ani nevědí, jestli chtějí vůbec požádat, na tož tak, jestli chtějí vstoupit. A mně připadalo, že by se měli trošku dát dohromady, pokud je aspoň o tu žádost, protože pokud si nejsou vůbec ani jistí, že chtějí požádat. Já vím, že sice formálně to udělali, nebo ten proces probíhal, ale my jsme měli dojem, že si vůbec nejsou jistí, jestli jsou pro nebo proti. Já myslím, že by měli mít referendum, aby se rozhodli, jestli vůbec chtějí podat žádost. A pak až se rozhodnou, a já bych předpokládal, že referendum by žádost pokročilo, mohli by přistoupit k vyjednávání. A časem by pak měli ještě referendum o podmínkách té dohody. Bylo to docela dost smatené a pořád si ještě nejsem jistý, jakou oni vlastně mají motivaci. A jak říkal zpravodaj, a hlavní vládnoucí strana je naprosto pro, kdežto jejich eh, partner v koalici, a tomu my v Británii trošku rozumíme, je hodně proti. A když se o tom hlasovalo v parlamentu, tak dnešní koaliční vláda to hlasování vyhrála o jeden hlas a bylo jasné, že menšinové straně se opravdu nechce hlasovat pro a dělá to jenom proto, aby udržela vládu u moci. Ne proto, že je o tom přesvědčena. Takže jsou tady dosti velké rozkoly z hlediska toho, co oni vlastně chtějí. A v jedné chvíli jeden eh, z poslanců říkal, že by se chtěl připojit k euru, ten, který se zabývá financemi. Já nevím, jestli by to řekl teď, ale tehdy říkal, že by se rád připojil k euru a k Evropské unii. A to samo o sobě je dosti výmluvné. Takže zpravodaj má naprostou pravdu, pokud jde o ty problémy se zemědělstvím a s rybolomem. Já bych řekl, že v zemědělství by se to mohlo někam posunout, ale myslím, že budeme hodně zápasit s tím, abychom se nějak dohodli na rybolovu. A na rybolovu to všechno stojí. Celá ekonomika Islandu stojí a leží na rybolovu. I kultura. A rozhodně nepřijatelná, abychom po nich chtěli to, co po nich teďka chceme. A při vyjednávání se proto bude muset ustupovat na obou stranách. A jedna věc, kterou Strun Steven se připomíná, ty makrely, to je věc, kterou opravdu musíme vyřešit. Pan Stevenson samozřejmě reprezentuje Skotsko, má na to velmi vyhraněný názor. Nicméně, obecně řečeno, paní předsedkyně, mohu podpořit zpravodaje. A ještě dvě věci, na které bych možná navázal, které jsou zásadní. My jsme si byli jistí, že, bez, že před pár lety mělo dojít ke splacení dluhu a má to k tomu opravdu dojít rozhodně britská vláda zaplatila, ale mně bylo řečeno, že britská vláda už teď dostává splátky tohoto dluhu. A jeden z nejdůležitějších aspektů celé této věci, vzhledem k tomu, že tento parlament má skutečný a pochopitelný zájem o problémy v Arktidě, Island, co by člen Evropské unie, by rozhodně sehrál závažnou roli v záležitostech Arktidy ve vztahu k Evropské unii. A já si myslím, že toto je jedna z klíčových záležitostí, kterou budeme muset využít při vyjednávání s Islandem. Takže ještě jednou, paní předsedkyně, blahopřeji zpravodaji. S obsahem smlouvy nemám nějaký velký problém. A myslím, že bychom měli hlasovat. Děkuji paní Seržetýny. Dank voorzitter. Ook ik was, uh... Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já jsem se také zúčastnila cesty eh, společně s panem zpravodajem Predou a také pro mě to bylo poprvé, co jsem přijela do, na Island a mnohému jsem se naučila. To, co mne eh, zasáhlo nejvíce, bylo, že komise, Evropská unie tedy a parlament eh, jsou vždy velice otevření Eh, zemím, které chtějí přistoupit k EU. Ano, viděli jsme eh, i eh, nějaké nejistoty ohledně Turecka. Nicméně jinak je Evropská unie vždy velice otevřená. Island byl zemí hodně stiženou ekonomickou krizí, nyní se, se stát tedy členem té skupino, skupiny zemí Evropské unie, která je nyní také stižená ekonomickou krizí. A euro které bylo um, atraktivní pro Island, nyní ztratilo trochu na svém lesku. Na Islandu se zatím veřejné mínění nespojilo v jednotném názoru na vstup do EU. E v bodu 9 usnesení by bylo třeba změnit text, protože my máme obavy, o situaci na Islandu, ale možná by bylo dobře, abychom se alespoň zmínili, eh, že to má nějaké eh, hlubší eh, pozadí, ale ty pro, také bychom měli poznamenat, že potíže, které zde jsou, nebrání v dalšímu vyjednávání nebo nevla, nebrání vládě v tom, aby nadále pokračovala. Pak samozřejmě je tu také opozice na Islandu a ta by si přála zablokovat vyjednávání s EU. Já bych si přála, abychom se vyjadřovali s větším respektem o islandské vládě, která se snaží o tu kvadraturu kruhu a vyjádřit tedy názor všech občanů. Pak mám ještě dalších několik bodů. Je trochu škoda, že ještě nedošlo eh, eh, ještě Wat beter moeten gedragen en ophouden eh, eh, haar eigen waarde. O otázkách eh, rybolovu, tam bychom se měli poučit, protože je zapotřebí, aby Island nezbavil své vody zcela makrel. Pak je tu ještě také mm, otázka lovu velryb. A mne šokovalo, když jsem se setkala skutečně tedy s jídlem e, obsahujícím velrybí maso. To bylo poslední den naší návštěvy. A teď bych chtěla ale ukončit eh, svůj projev na pozitivní notu. Myslím, že EU ve své snaze eh, ve, sne, ve se snaze vést vyjednávání dál by mohlo výhodně postupovat s ohledem na energetické e, výhody Islandu a další možnosti. Pan Panceri má slovo. Grazie, presidente. Děkuji vám. Paní e, předsedkyně, já e, zastupuji pana Sasoliho, který není přítomen, nemohl přijít dnes. Zpráva pana Predy je velice vyvážená a zabývá se všemi kritickými prvky souvisejícím přistoupením Islandu. Je zapotřebí zdůraznit, že Island dosáhl pokroku zejména v posilování nezávislosti a výkonnosti soudního systému. Velice pozitivní je také otevření šest vyjednávacích kapitol, uzavření dočasné čtyřech kapitol, což ukazuje velkou vůli Islandu postupovat dále cestou přistoupení. Vedle těchto pozitivních aspektů zůstávají ještě některé stíny, do kterých je třeba vrhnout světlo a které již byly připomenuty. Zejména je to případ iSafe, je třeba tuto situaci vyjasnit, ačkoliv je třeba také, eh, také eh, respektovat eh, výsledky, již se jich podařilo dosáhnout té islandské vlády, vládě jak zde bylo připomeno, rybolovná politika Islandu je nyní eh, revidována, mohlo by dojít k takové dohodě, která by mohla tedy eh, uspokojovat jak Island, tak Evropskou unii, a to tak, aby došlo k pouze k udržitelnému využívání rybolovných zdrojů a současně, aby došlo k udržování pracovních míst a ochraně pracovních míst. Eh, pak je tu už zákaz lovu velryb, který byl zmíněn Evropská unie eh, by o tom ještě měla dál diskutovat s Islandem měl být v dohodě. Eh, je třeba říci, že bylo dosaženo velkého pokroku ukazující ochotu postupovat ve vyjednávání o přistoupení dál. A my jako eh, sociálně demokratická politická skupina budeme nadále sledovat to, jak se otevírají jednotlivé kapitoly, budeme spolupracovat s panem zpravodajem a budeme předkládat pozměňovací návrhy, které eh, se budou ubírat směrem, jež on, eh, jenž on naznačil. Merci, madame. Děkuji mnohokrát, paní Gomez. Já bych chtěla přivítat a poblahopřát kolegovi Predovi za jeho zprávu. Myslím si, že to bude veliký příspěvek pro posílení Evropské unie pakliže se Island stane členem EU. Ze všeho toho, co znám, já jsem se neúčastnila té návštěvy, e, na kterou připomněl, kterou tady zmínila kolega Breda, ale byla jsem v té zemi, mám veliký obdiv vůči této zemi i vůči jeho lidu, jejímu lidu. A skutečně je tady zhluboce zakořeněná demokracie, e, obrana lidských práv na základě bolestných zkušeností se zemi podařilo překonat hospodářskou krizi a všechno to, co se stalo Eh, když jak si mm, všechno, co se stalo, když se vymanila kontrole, tam ta krize, ale teď to překonali a myslím si, že stejně tak, jak ostatní kolegové na to zde připomněli. Zkušenost Islandu v oblasti obnovitelných energií, zejména termální energie, by bylo důležitým příspěvkem pro Evropskou unii a role Islandu na regionální úrovni s veškerými možnostmi a výzvami, kterým čelíme, eh, by byly také velkým příspěvkem. Moje země byla jedním z prvních ekonomických partnerů Islandu eh, v důsledku rybolovu mm, a také v důsledku makrel, které konzumujeme my v Portugalsku v tomto okamžiku paní komisařka kompletně reviduje filozofii naší rybolovné politiky a to jistě umožní tato revize nalézt řešení, které umožní integrovat také přírodní zdroje Islandu do této politiky. Čili opětovně bych chtěla říci, jak nesmírně podporuji uh, závěry zprávy kolega Predy. Děkuji mnohokrát, paní Dar- pan Darmun. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já mám pár takových drobností. Za prvé, možná, že to tlumočníci trošku popletli, nicméně. Můj ctěný kolega, který je také náhradníkem, údajně říká, že Island se musí něco poučit u EU, pokud je o udržitelný rybolov tak toto by znělo tlumočení. A já musím říct, že to, že by se oni mohli něco naučit od EU, přičemž my máme politiku rybolovu, v rámci které házíme zpátky do vody mrtvé ryby, a co by zástupce Spojeného království a jeho západu mohu říct, že Evropská unie naprosto zničila rybolovné populace nebo rybí populace v EU i celý tento sektor. A teď se dostávám k dalšímu bodu. Sir Robert Atkins, s pohrdáním hovořil o názorech ministra pro rybolov na Islandu. Označil je za stalinistické. Ale já vám říkám, že na, je to na minimální úrovni, na minimální úrovni věrohodný názor. Pokud vy byste byl ministrem rybolovu Islandu a islandská ekonomika by závisela v mnohem větší míře na rybolovu než kterákoliv jiná ekonomika na světě, byl by to zcela věrohodný názor. To, že budete tak trošičku spochybňovat, abych tak řekl, vstup Islandu do EU. A tento pán si rozhodně nezaslouží označení stalinisty jenom proto, že náhodou nesouhlasí s Robertem Atkinsem. A taky chci Atkinsovi, při, Robertu Atkinsovi připomenout, že Island má parlament přes tisíc let. A někdo, kdo je europoslancem parlamentu, který funguje jenom kratičkou dobu, se skutečně, o to se nehodí, aby v tomto ohledu tímto způsobem někoho označoval. Ale vážně. Zásadnější věc. Rozšíření. Island je kandidátská země. Skutečnost je taková, že bohaté země, jako třeba Norsko a Švýcarsko, se nechtějí připojit k EU. A srovnatelně chudé země, jako je Chorvatsko a Kosovo, a zřejmě také Srbsko, Černá hora, chtějí do EU. A Island je velice zajímavý příklad, který tuto teorii dokládá. Island byl bohatou zemí a považoval se za bohatou zemi. A když byl bohatou zemí, jak říká Robert Atkins, 75-80 lidí bylo proti EU. Pak přišla finanční krize v roce 2008, finanční kolaps. Island to zasáhlo hůř než téměř kteroukoliv jinou zemi a za daných okolností, když se Island začal považovat za chudou zemi, změnil názor a objevila se dost velká pluralita ve prospěch přistoupení Islandu k EU. A teď Island díky schopnostem a inovativní povaze svého národa, o tom už se mluvilo, a také v neposlední řadě proto, že rybolov je opravdu jakýsi nedotknutelný sektor. Island splatil peníze, splatil druh Spojenému království a to je z hlediska EU téměř nepředstavitelné. A teď se považuje za zemi, která je na tom mnohem lépe. A poklesl počet lidí, kteří chtějí vstoupit do EU. Je to teď asi 50 na 50. A protože Island postupuje dál a prosperuje dál, stále více lidí bude proti. A já bych řekl Islandianům, pro případ, že uvažují o vstupu do EU, aby to nedělali, protože to naprosto zničí rybí populace, stanou se čistým přispěvatelem, budou muset platit, aby podporovali takové země jako je Kosovo. Já bych řekl, nedělejte to. Nehleďte na vaše politiky a rozhodně nehleďte na politiky, kteří k nám přijedou na návštěvu a kteří vaše politiky označují za stalinisty. Dovolíte, abych něco upřesnila? Počkejte. Děkuji, pane Dartmute. Vidíte? Paní Sargentini chce rychle odpovědět. Speaking in... Ano, velmi rychle, já budu teď mluvit anglicky, protože jsem zjistila, že když mluvím nizozemsky, tak jsou z toho lidé zmatení. Já zastupuji zelené, takže pokud měl někdo pocit, že jsem říkala, že Island by se od nás měl něco naučit, pokud je udržitelný rybolov, prosím vás, ne, já jsem se pokoušela říct pravý opak. Děkuji vám. Děkuji, já jsem jenom trošku chtěl změnit styl. Mám jenom jednu poznámku. Velice často, když mluvíme o rozšíření, myslíme na země ze západního Balkánu. A zapomínáme, že Island je také země, která už vyjednává o členství v EU. My se hodně snažíme v našich vztazích se Západním Balkánem. Je nás tam mnohem víc vidět, probíhá také mnohem lepší politický dialog i na parlamentní úrovni v těchto zemích. A to tak trošku vyvolává dojem mezi našimi kolegy, přáteli na Islandu, že o Island zájem nemáme. A já jsem měl jednou příležitost mluvit o tom, ten problém s Islandem je ten, že s Islandem vlastně nejsou problémy, ale ve skutečnosti Potřebujeme najít způsob, jak posílit náš dialog, posílit naše přítomnost na Islandu i z hlediska politických skupin v našem parlamentu, aby se zlepšila komunikace o tom, co je to Evropská unie, jaké výhody by měl Island a naopak. Takže oni mají opravdu zájem o dialog s námi a my musíme reagovat. Samozřejmě Nakonec rozhodnou obyvatelé Islandu, jestli se připojí k EU nebo ne. Ale to, o čem mluvil pan Dartmouth, to, že země, které mají potíže a jsou chudé, chtějí přistoupit a když zbohatnou, tak přistoupit nechtějí. Tím se podle mě zjednodušuje koncepce rozšíření EU, protože tam nejde jenom o peníze a to musíme dát jasně najevo našim občanům nebo občanům Islandu, už teď je to otázka solidarity, společných cílů, společných závazků. A pokud budeme prezentovat Unii čistě jako Unii, která přerozděluje prostředky, jistě budou mít lidé menší zájem o to, aby k takovéto Unii přistoupili. Měli bychom tedy vysvětlit celkově, o co jde v EU. Neměli bychom to zjednodušovat. Děkuji, Děkuji mnohokrát a nyní dáme slovo panu zpravodaji, panu Bredovi. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych poděkoval všem kolegům a kolegům za jejich příspěvky. Krátce reakci nebyly tady vlastně žádné pochybnosti, co se týče otázce rybolovu. Ministerstvo rybolovu, já jsem eh, v rozpravě eh, s našimi britskými kolegy, panem Atkinsem a Davkincem, sice to není moje úloha, ale chtěl jsem vám jako referenci dát údaje nedávného průzkumu veřejného mínění, které ukazuje, že dvě třetiny Islandianů si přejí aby ministrině Rybolovo opustila svou funkci, protože není schopná řídit eh, tuto oblast. A rovněž tady je eh, v Islandu návrh integrovat vlastně odvětví rybolovu pod Ministerstvo průmyslu a turistiky a udělá prostě propůjčit tomuto eh, odvětví jiný formát, který by umožnil lepší vyjednávání s Evropou. Co se týče příspěvku paní Sarsantini, já se domnívám, že je třeba zmínit eh, toto rozdělení uvnitř vlády, je reálné, eh, prostě je veřejné to znamená, eh, nedomnívám se, že to moje vyjádření, které jsem použil, bylo příliš silné. Naopak, je to nesmírně politicky zajímavý fenomen, zejména s ohledem na to, když se podíváme, co se děje s ohledem na rozšíření. Tady máme prostě rozdělenou vládu v této otázce. Co se týče makrel, to je otázka, eh, která je nyní tématem vyjednávání mezi Islandem a Evropskou unii a doufám, že to nezatíží vyjednávání o přístupu. Naprosto souhlasím s Maní Sachentiny i s dalšími kolegy, kteří poukázali na to, že Island je skutečně ohromným zdrojem inspirace, zejména v oblasti obnovitelných energetických zdrojů. E, tady se můžeme mnohé, mnohé naučit od této země. Chtěl jsem velice poděkovat panu Panzeli a paní Gomeš za jejich příspěvky, za jejich poznámky, které učinili eh, k tématu Islandu. A Zároveň mi dovolte, abych závěrem poděkoval panu Vigeninovi, který připomněl, že Island není za žádnou zemí Balkánu a vždycky to byl dobrý, dobrý kandidát. To je tedy případ velice specifický z tohoto hlediska. Já se tedy nedomnívám, že by to byla otázka, která souvisí s chudobou nebo s bohatstvím. Eh, myslím si, že když se podívám evropské integrace, rád bych vám řekl, že před krizí eh, byla E, samozřejmě podpora pro vstup Evropské unie je daleko silnější. Jim tady nějakou změnu nespůsobila krize jako taková otázka, která je důležitá a která hraje roli, že to byl argument, který, ži, který používali ti, kteří jsou pro vstup. Eh, eh, že prostě solidita eura už není dobrým argumentem, ale problém není Island, problém je Evropa z tohoto hlediska. To nejsou Islandiané, kteří chtějí znovu etablovat důvěru ve společnou měnu. Vidíte, že tady tedy výměna i názory jsou eh, rozdílné, ale je pravda, že islandští socialisté, sociální demokraté po krizi využili příležitosti, aby to opět předložili k parlamentní debatě. Ale snížení důvěryhodnosti a důvěry v Evropu je prostě spojena oslabení měny eura jako takového a rozhodně nikterak nesouvisí s otázkou chudoby či bohatství. To jsem chtěl jenom učinit pár upřesnění k poznámkám, které tady zazněly. Koncem ledna budeme mít další rozpravu a paní předsedkyně nám jistě oznámí odpovídající data. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane Predo. Ano, chtěla jsem eh, připomenout všem kolegům, že tedy po první výměně názoru je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů 12. ledna v poledně. 31. ledna se budeme zaobírat pozměňovacími návrhy. Na výboru budeme hlasovat 6. února a na plenární zasedání, na prvním březnovém zasedání plenárním. Ehm, a Chtěla jsem poděkovat našemu panu zpravodajovi a nyní navrhnu, abychom přistoupili k bodu 6 programu eh, našeho dnešního zasedání týkajícího se účasti Maroka v programech Unie. Eh, je to tedy eh, návrh doporučení týkající se završení protokolu o euromediterální dohodě a také dohodě Maroko Evropská unie a kde se jedná o umožnění účasti Maroka na komunitárních programech. Eh, protokol či zápis, který je předložen Evropského parlamentu, se týká účasti Maroka na programech Unie. A k tomuto tématu dám slovo paní Nec, která je zpravodajkou k tomuto tématu. Madame la présidente, chers collègues, merci. Paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji. Především bych chtěla se zmínit o takovém logistickém detailu. Když jsem přijela Pán, který tam podává kávu, eh, odmítl mne, mě ji přivést, takže já, přines, takže já jsem si hm, jaksi nalila sama. Možná by bylo eh, vhodné, aby zde bylo eh, trochu více ochoty z jejich strany. Tak, teď k tomu legislativnímu návrhu. Nejdříve k návrhu komis. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, včetně tedy administrátorů jednotlivých eh, politických skupin, pokud eh, můžete se tedy stišit, bylo by to příjemné. Nebo případně můžete vést diskuzi mimo sál. V rámci evropské politiky sousedství eh, sledujeme pokrok určitých programů a mm, jednání agentur eh, s partnerskými zeměmi v politice sousedství a zaměřujeme se na celou řadu různých eh, opatření zaměřených na eh, přechod v sousedských zemích a na jejich další vývoj. To je také obsaženo ve sdělení komise z, z roku 2007 a byla schválena radou 5. března 2007. 18.6.2007 na základě tohoto sdělení a těchto závěrů Rada předala eh, hlavní linie komisi, aby vedla vyjednávání o rámcových dohodách s celou řadou sousedících zemí. A mezi nimi se jednalo i o Maroko. Šlo tedy obecně o, o jejich účast na komunitárním, eh, komunitárních programech a v roce 2007 už toto bylo uzavřeno s Izraelem a byl eh, podepsána eh, tato dohoda s, v roce 2008. Pokračuje tyto dohody také s Ukrajinou. S Marokem následně také došlo k vyjednávání. Zatím ještě nedošlo tedy k, um, ke spokojenosti ze strany komise a 17. května 2010 komise se vyjádřila, rada schválila eh, tento text v září a eh, rada navrhla legislativní návrh 27. září loňského roku. Právní základ je článek 217 a 218, 208 Lisabonské smlouvy, eh, odstavec 2. 8, článek 8, odstavec 2. Jedná se tedy o spolupráci eh, s Marokem v programu v oblasti, který se mezi tím stal prioritním eh, Jedná se o konkurenceschopnost a inovaci, což je důležité, mm, důležité pro Maroko i Evropu. Jedná se o programy eh, Cezar, Marco Polo a eh, celní otázky. To všechno se odehrává v rámci politiky sousedství, bylo zapotřebí podepsat protokol. Eh, konkrétně se jedná o způsoby a specifické podmínky toho, jakým způsobem se Maroko bude účastnit jednotlivých programů. Zejména pak se jednalo o finanční příspěvek a o to, jakým způsobem eh, eh, v rámci této dohody budou psány zprávy ze strany komise. Tento text uvádí taky, že obě dvě strany eh, předběžně budou uplatňovat ustanovení protokolu ode dne eh, podpisu. Já teď nevím, zda je nezbytné, abych eh, vypočítávala ta hlavní ustanovení protokolu. V podstatě jde o to, že Maroko má takto právo účastnit se všech současných a budoucích programů EU Maroko finančně má přispívat eh, k těmto k financování těchto společných programů. Eh, zástupci Maroka mají eh, právo se účastnit jako pozorovatele u bodů, které zajímají v těch řídících výborech jednotlivých programů, těch iniciativ, které se jich týkají. A pokud je to možné, partneři maročtí eh, mají mít eh, podobné podmínky jako partneři ze eh, evropské strany. Jednotlivé konkrétní podmínky týkající se účasti Maroka v jednotlivých programech, zejména tedy finančního přispění, které má Maroko poskytovat a také, jakým způsobem se bude vytvářet to hodnotící zpráva, jsou ehm, otázkou dohody mezi komisí a marockými orgány které se zabývají eh, finančním auditem a mají jej tedy uplatňovat, tuto kontrolu uplatňovat. Eh, a toto vše má eh, platit v době, kdy tedy je v platnosti rámcová dohoda mezi Evropskou unii a zeměmi Středomoří. Maroko má takto tedy proporčně Eh, přispívat eh, na základě své účasti v programech, eh, například vědeckých programech. A na to v rámci programu sousedství, které už tedy nyní existují. Návrh, který vám předkládám, myslím, mm, že v tomto návrhu bylo zapotřebí zdůraznit, že všechny otázky, které se týkají základních svobod a lidských práv, jsou nesmírně důležité ve vztazích mezi EU a Marokem. A že účast Maroka v jednotlivých programech musí přispívat nebo prospívat všem populacím na marockém území, včetně e, lidí žijící v západní Sahaře. Já vím, že to je e, téma, které vzbuzuje určité Eh, obavy a proto jsem chtěla toto jasně specifikovat eh, v návrhu textu a také vám eh, chci doporučit, abychom podpořili tento protokol nebo schválení tohoto protokolu mezi EU a Marokem. Už jenom poslední poznámku, paní předsedkyně, bude to krátké. Chtěla bych zdůraznit, a já Maroko znám dobře, protože to je země, kde jsem už hodněkrát byla, chtěla jsem zdůraznit, že že by Maroko nemělo být penalizováno za to, že nemuselo trpět eh, Eh, takovými věcmi, jaké vidíme v Egyptě nebo v jiných zemích dané oblasti. Maroko totiž zahájilo svůj reformní proces už před několika lety. Pod tedy vlivem a na základě realizace eh, dohody z roku 2006 už je eh, už probíhá proces transparentnosti a usmíření Takže to je věc, která opravdu nemá srovnání v arabských zemích eh, dané oblasti. Eh, zákon o statusu žen byl přijat v Maroku. Eh, pak tu jsou ještě další, další normy, které tedy mm, jsou aplikovány a týkají se práv žen a probíhá reforma ústavy na základě referem, referenda. Referenda se účastnilo obrovské procento občanů. Ehm, je to země, která prochází reformou a bylo by škoda eh, eh, kvůli tomu, že tato reforma probíhá klidněji, pokud tak mohu říct jinde než jinde, a aby Maroko tímto trpělo, protože Maroko má klíčovou úlohu v oblasti jak Středomoří, tak Atlantiku. Děkuji. Děkuji vám, paní Nec. Předám slovo panu Panzerimu za eh, sociální demokratickou skupinu. Dvě minuty, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nahrazuji pana eh, Pijana, který je eh, zpravodajem za SAD Eh, protokol pro dohodu mezi EU a Marokem, který má být tedy teď schvalován Evropským parlamentem, poskytuje Maroku příležitost účastnit se činnosti komunitárních agentur a programů. A za tímto účelem jsou stanoveny i podmínky této účasti. Maroko už projevilo svůj zájem účastnice několika programů, jako je konkurenceschopnost, inovace, Eh, celnice 2030 eh, a Marco Polo Cezar. Takže eh, my, když budeme podporovat tyto reformy v Maroku, budeme je pozbuzovat, aby nadále postupovali ještě dále v těchto reformách, což plně odpovídá naší politice sousedství EU, tak, jak byla schválená plenárním zasedáním minulý týden a přejeme si tímto způsobem podporovat hlouběji země, které usilují o demokratické reformy. Navíc zde vidíme konkrétní eh, výsledek. Eh, eh, očekává se progresivní mm, integrace Maroka do obchodní sféry s Evropskou unii. Maroko má strategickou úlohu a proto my jako socialisté a demokraté Pozitivně hodnotíme přijetí eh, tohoto eh, protokolu a jsme tedy pro přijetí tohoto protokolu. Merci, monsieur. Děkuji vám mnohokrát, pan Breda za EPP. Děkuji vám mnohokrát. Já bych chtěl poblahopřát paní zpravodajce za její zprávu a hned bych rád poznamenal, že za EPP jsme naprosto v souladu se závěry, eh, které nám byly předloženy a které jsou obsaženy také v protokolu týkající se zapojení Maroka na programech Evropské unie. Eh, tento protokol umožní Maroku eh, účastnit se skutečně celé řady programů Evropské unie Maroko tudíž eh, s Marokem bude nakládáno jako s partnerem Evropské unie a Marok bude také přispívat do rozpočtu programu, o které projeví zájem. A mm, vlastně i může navrhovat jiné programy, kterých se mohou účastnit i členské státy Evropské unie. Máme tady pokročilý statut tématu stýkající se eh, vztahu mezi Marokem a Evropskou unii i s ohledem na aktuální politiku. Za naší stranu eh, byl vyslán jasný signál podpory pro tuto zemi a jak jistě víte, již eh, několik dnů, mnoho dnů tady existujeme vlastně po té, co byl zamítnut protokol eh, rybolovu. Očekávám, že tady v tomto kontextu doporučení a podpora, naše podpora tohoto protokolu bude skutečně uh, pochopena jako gesto, eh, jako pozitivní signál pro Maročany, že podporujeme eh, naši spolupráci a její další rozvoj. Rád bych tady upozornil na maličkost textu, Eh, když se podíváme na vysvětlující prohlášení, je tady řečeno, že 25. prosince to není 25. prosince, ale mělo by tam i 25. listopadu. Eh, Vánoce se blíží, <coughs> ale rozhodně prosím opravte tam eh, ten prosinec, je to listopad. Très bien, merci. Děkuji vám mnohokrát, pane Prodo, a nyní dávám slovo paní Munis. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já naprosto sdílím to, co tady zaznělo z úst paní zpravodajky i e, souhlasím s jejími doporučeními. Je třeba uznat pokrok, čili statut Maroka jako soc si jako velice důležitého strategického partnera Evropské unie a Evropská unie musí skutečně podporovat reformační a institucionální snahy Maroka v jeho reformě politik. A opravdu se domnívám, že chceme-li, aby evropská politika sousedství se projevila konkrétně eh, a efektivně, je třeba uvědomit si, eh, že je třeba umožnit těmto zemím, aby se účastnili na programech Evropské unie podle specifiky jejich jednotlivých pozic. A ve vysvětlujícím prohlášením paní Nejc eh, v tom odstavci, o kterém ona sama se zmínila, vyzdvihuje nezbytnost, aby eh, účast Maroka vlastně prospěla celé oblasti, včetně západní Sahary. Je velice důležité, že není pochyby o tom, že mezinárodní právo zahrnuje uh, Eh, užitek pro všechny regiony a pro všechny oblasti a bylo by to skutečně rozporuplné, kdyby politiky Evropské unie neprospívaly právě této oblasti eh, v západní Sahaře. Děkuji vám mnohokrát. Merci. Děkuji. A nyní paní Gomez, prosím pěkně. Eh, ano, já chci také poblahopřát paní Neitz k její zprávě, k tomu vysvětlení, které nám podala a kterým zdůvodňuje své závěry. Já myslím, že rozhodně musíme uznat ten důležitý reformní proces, který už teď v Maroku probíhá. A také musíme uznat strategické partnerství nebo statut strategického partnerství, které se Maroko zaslouží. Já jsem byla mezi těmi, kdo minulý týden hlasovali pro pozastavení dohody s, o s Marokem. Ne proto, že jsem proti dohodě o rybolovu s Marokem, ale proto, že chci, aby proběhlo řádné vyjednávání. Já chci dohodu o rybolovu, která zohlední mezinárodní právo, pokud je o západní Saharu. Takže naprosto souhlasím s tím doporučením, které je ve vysvětlujícím prohlášení paní Nejc. Tuhle věc prostě nemůžeme jenom tak zamést pod koberec. Evropská unie se opětovně pokoušela zamést otázku západní Sahary pod koberec. Není to v zájmu Maroka, není to v zájmu nás v EU. Maroko má problém, který musí vyřešit. A to je západní Sahara. A má to určitý vztah i k Evropě. Není to jenom otázka Maroka nebo marocké bezpečnosti. Je to také otázka naší bezpečnosti. oblasti Sahelu jsou aktivní teroristické skupiny. Západní Saharu prostě nemůžeme považovat za nerelevantní. Je to oblast, kde tyto organizace provádí nábor. A proto naprosto souhlasím s návrhem, který nám paní Nejc předkládá. Já si myslím, že to vysílá jednoznačný politický signál našim marockým kolegům. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pan Vegel. Thank you very much. Eh. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych se rád připojil k naší zpravodajce. Já myslím, že ten přístup je vyvážený. Přístup k tomu, abychom vyvíjeli dobré vztahy s Marokem, takže toto řešení rozhodně mohu podpořit. Ale jak říkala kolegyně, kolegyně Gomeš, chci také poukázat na problém, který představuje západní Sahara, který Maroko má v západní Sahaře. Maroko podle mě nereagovalo příliš moudře. Když s Evropskou unii okamžitě vyhlásilo rybolovnou válku po hlasování v Evropském parlamentu minulý týden. Máme samozřejmě velice dobré důvody, proč jsme to udělali, a Marko by mělo nějakým způsobem pochopit takovýto signál od demokraticky zvoleného parlamentu jako konstruktivní mm, snahu vyřešit problém, pomoct vyřešit problém. Já jsem nedávno v západní Sahaře byl a uvědomil jsem si, že populace západní Sahary, která žije v táborech, nemá žádný prospěch ze spolupráce mezi EU a Marokem. Já myslím, že je třeba najít řešení v tom smyslu, jako to mluví OSN, v referendu. Referendum už je připravené ve spolupráci s marockou vládou a s polisáriem. Seznam osob, které mají právo hlasovat, už je také hotový. Tak už je to jenom otázka politického rozhodnutí a já myslím, že Marko by udělal dobře, kdyby udělal to, co po něm chce mezinárodní společenství. A kdyby referendum o sebeurčení obyvatel západní Sahary skutečně zorganizoval. Děkuji, pan Ralaki? Thank you. I... Děkuji. Já se mohu připojit ke kolegům, ke kolegům kteří zdůrazňují pozitivní aspekt této dohody. A chtěl bych zdůraznit dvě věci. Za prvé, my musíme podpořit síly, které v Maroku usilují o reformy a demokracii. Ale současně nemusíme tento proces brát jako samozřejmost. Zatím jsme viděli určitou tendenci k reformám, určitý záměr, ale konkrétně toho tam zatím moc nebylo. Ústavní reforma byla hodně slabá. Nevíme, jestli bude mít Maroko ústavní e, monarchii anebo plnohodnotnou demokracii. Druhá otázka byla ta západní Sahara. Tento dokument podle mě tuto otázku dostatečně neřeší. My bychom chtěli v marocké politice postup takový, který by přinesl prospěch i obyvatelům západní Sahary. Musíme jednoznačně zdůraznit, že západní Sahara nepatří k Maroku. A každá dohoda, která výjde z tohoto základu, kdy uznáme mezinárodní dohody a neudržitelnou pozici Maroka, nebude správná podle mezinárodního práva. A bude to také v rozporu s evropským právem. Takže v zásadě se vším souhlasím. Ale byl bych raději, kdyby se tyto principy a tyto otázky vyjádřily jasněji. Děkuji. Děkuji sama paní Net, mm, aby mohla uzavřít tento bod. Děkuji vám, paní předsedkyně. Doufám, že kolegové mi odpustí, pokud v tuto chvíli a dnes se nebudu zabývat detaily otázky západní Sahary. Myslím, že bylo nezbytné eh, to zde jen uvést, protože to je opravdu takový eh, Eh, takový horký eh, bod, horké téma a eh, nadále musí zůstat v centru naší pozornosti. Chci poděkovat všem kolegům, kteří vyjádřili za politické skupiny své stanovisko a prohlásili, že tedy souhlasí nebo jsou proto, aby se souhlasilo s tímto protokolem. To je velice důležité ještě bych se chtěla vrátit k tomu, co řekl pan Arlaky ohledně návrhů obsažených v, v, v marocké ústavní reformě. Je to pro eh, je to pro eh, lidi, kteří žijí v ústavní Eh, demokracii obtížné, eh, aby hodnotili reformy vedoucí k jiné ústavní eh, demokracii. A já si myslím, že ty prvky reformy ústavy v Maroku mají opravdu důležité aspekty. A možná teď něco mohlo uniknout kolegům, kteří nejsou tolik obeznámeni s politickou situací. Například v průběhu legislativního období bylo zakázáno Eh, měnit eh, politické strany. Kdo zná marocké politické strany a to, že některé se zázračně objevují těsně před volbami a pak se rozpustí v nějaké jiném uskupení. Eh, to právě vedlo k, tato situace vedla k tomu, že nyní mají povinnost politické strany se více věnovat svým voličům, než tomu činili do posud. A Díky tomu může vznikat skutečná pluralita politických stran, které mají něco, nějakou historii za, za zády, a, a které usilují e, e, trvale e, o své místo. A to je důležité pro e, tedy ústavní e, demokracii a může to být i vzorem e, pro další země v daném regionu. A děkuji všem kolegům za jejich příspěvky. Děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 10. ledna v poledne. A nyní vám chci navrhnout, kolegové, abychom přešli k bodu 7 na pořadu jednání, což je tedy výměna názorů o usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie na cestě k přistoupení za rok 2011 a hned předám slovo panu Hawitovi zpravodaji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den. Já jsem si velice dobře vědom toho, že to poprvé, kdy mám tu čest a výsadu předložit vám návrh zprávy o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, co by nový zpravodaj, jmenovaný v průběhu tohoto roku. A rád bych poděkoval všem kolegům z parlamentu ve výboru, včetně stínových zpravodajů, Snažili jsme se hned od počátku navázat dobré pracovní vztahy. Sešel jsem se se všemi z nich a snažil jsem se zohlednit jejich názory. A chci poděkovat také všem v této zemi za vřelé uvítání po mém jmenování v červnu. Měl jsem příležitost navštívit tuto zemi, nejenom Skopju, ale celou zemi pětkrát. Měl jsem tam soukromně, o volebním víkendu, viděl jsem úspěšný průběh voleb a byl jsem pišný na to, že jsem mohl vystoupit na konferenci u příležitosti desátého výročí rámcové smlouvy a byl jsem také hrdý na to, že jsem byl vyzván, abych promluvil na setkání ministrů pro integraci EU z celého západního Balkánu ve Skopji a také jsem byl rád, že jsem se mohl setkat i s mladými lidmi, nejenom z této země, ale z celého západního Balkánu, kteří se sešli, aby bo- hovořili o tom, jak bojovat proti rasismu a podpořit vzájemné vztahy. Bylo to v jezeře Horid, bylo velice symbolické místo. A také jsem byl velice pišný na to, že se mi podařilo, aspoň doufám konstruktivně, zapojit do posledního zasedání našeho meziparlamentního výboru. Při všech těchto příležitostech mě všichni vřele vítali. Nicméně proces rozšiřování EU se pojí s celou řadou politických otázek a o této politice dnes budeme mluvit. Já si že se někdy zapomíná na to, že mluvíme o zemi, o celé zemi a obyvatele, lidí této země, o společnosti, o historii, o kultuře. A já chci říct, že pro mě bylo opravdovým potěšením pokusit se poznat tuto zemi, tuto společnost a upevnilo to ve mně přesvědčení, že chci pracovat na tom, aby se dostali do Evropské unie. Myslím si, že tím by se měly také řídit diskuze v tomto parlamentu o této zprávě. Jako nový zpravodaj jsem se snažil vycházet ze zpráv minulých. Uvidíte určitou formulaci a já na to také upozorním, pokud jsem něco převzal z usnesení z minulosti. Myslím, že z dobrých důvodů. Každý, kdo mě zná, ví, že mám svůj specifický přístup k věci, mám určitou povahu a protože mám tu čest být zpravodajem u této věci, chci také, aby se to na tom projevilo. Doufám, že v návrhu této zprávy se to projevuje. Rád bych na tom také zanechal svou stopu. První věc se týká toho, že v odstavci 1 v první větě jsem zahrnul jednoznačné prohlášení o tom, že chceme, aby ta jednání začala, chceme datum jednání a to hned, bezodkladně. Je to stanovisko tohoto parlamentu, ale já chci, aby to bylo ještě jasnější, abychom vyslali určitý signál jak tady v Bruselu, v této zemi, tak v celé Evropě. Toto chceme říct. První odstavec, první věta. A dál v návrhu se také zabývám různými možnostmi, jak postupovat kopředu, bez újmy na doporučení. Nemá to být také alternativa doporučení, ale zvažoval jsem například jakýsi proces předběžného screeningu ze strany Evropské komise, vyzývám komisi, aby ho zvážila. Také jsem zvážil možnost, kterou v tomto výboru minister zahraničí také uváděl s tím, že by tam byla určitá lhuta k tomu, abychom dospěli k eh, úspěšnému uzavření bilaterálních otázek v procesu screeningu, abychom, aby obě strany mohly postoupit předu. A opět předkládám možnost přejít k druhé fázi procesu stabilizace a přistoupení. Opakuji, to nejsou alternativy a není to, je to bez újmy na tom, že by mělo začít jednání, ale myslím si, že potřebujeme pozitivní energii. Musíme začít jednat. A proto se tím zabývám. A také uvádím, že status quo není jednou z možností. Opakuji, slova Evropské komise. Pozitivní doporučení komise není vytesáno do kamene. Ale současně říkám, že my v Evropské unii nemůžeme brát jako samozřejmost i vyhlídky na členství této země v Evropské unii. A pak úplně na začátku mám velkou část, která se týká hospodářského rozvoje. Chci ukázat, že této zemi se daří lépe než ostatním sousedům, jak z hlediska růstu, tak makroekonomické stability. A to je věc, za kterou si opravdu zaslouží pochvalu. A proto jsem to dal hned na začátek zprávy. Nebojím se ani závažné kritiky, některých těch reformních otázek, ale myslím, anebo doufám, že se mi to podařilo tak, aby to bylo přesné a výstižné, aby ti, kdo usilují o reformy v této zemi, vidí, jaké na ně máme požadavky. Snažil jsem se to udělat také konstruktivně z hlediska formulace a doufal jsem, že se mi tak podaří ukázat lidem v této zemi, že ta doporučení a ty výzvy, to naléhání z naší strany děláme z přátelství, na základě partnerského ducha a na základě vzájemného přání, aby k tomu přistoupení došlo. A tu zprávu píšu nejenom pro politiky a politické aktéry, píšu ji i pro obyvatele této společnosti. Při každé návštěvě jsem se nesnažil setkat pouze s politiky, ale i s obyčejnými lidmi, s občany. A proto vyzývám komisi, aby rozhodně posílila využití nástrojů občanské společnosti. A také některý diplomat říká, že bych to dělat neměl, protože toto je návrh parlamentu. Proč jim blahopřát k tomu, když se jim vede dobře v basketbalu? Protože některé tyto věci jsou pro ty lidi důležité. Já jsem tam byl, viděl jsem ty oslavy a když jim dokážeme ukázat, že máme opravdu hmatatelné eh, vztahy, že těm lidem něco cítíme, tak si myslím, že dostaneme na naši stranu. A také si myslím, že základním kamenem našich vztahů je vízová liberalizace a my to v parlamentu budeme obhajovat. Teď ta otázka názvu, jména. Já se nepokouším vystupovat jako jakýsi zprostředkovatel. Zprostředkovatelem, prostředníkem je OSN. Snažím se mírnit očekávání ne z hlediska tohoto procesu, ale z, mé, z hlediska mé role jako zpravodaje. Toto mým úkolem není. A kdybych se o to pokusil, tak bych věci spíš uškodil. Ale důsledně se snažím aby tato zpráva vyvíjela tlak, konstruktivní tlak na všechny strany, jak Ateny, tak Skopy, aby došlo ke spravedlivé dohodě, která bude spravedlná, spravedlivá pro všechny strany v tomto sporu. Já si myslím, že to je podle mě nejlepší postoj, který mohu zaujmout. A tady jsem převzal hodně z minulých usnesení o tom sporu o názvu, který blokuje nejenom postup této země, ale celý proces rozšíření. Týká se to významu zachovávat dobré sousedské vztahy. Žádám komisi, aby zavedla eh, mechanismus nejenom pro tento případ, ale pro všechny otázky rozšíření se stávajícími členskými státy Evropské unie. A určitý rozdíl, který se tady projevuje, spočívá v tom, že vím, že Mezinárodní soudní dvůr přijal určité rozhodnutí. Bylo by dobré dospět k dohodě před tím rozhodnutím, nicméně to rozhodnutí už máme, měli bychom ho vzít na vědomí. A Evropská komise v reakci v této debatě by měla uvést, jak na toto rozhodnutí reaguje a co doporučuje Evropské radě, pokud jde o závazky rady ve vztahu k tomuto rozhodnutí, k tomuto rozsudku. Za druhé, já nechci, abychom tento problém, tento spor řešili my v Evropské unii, ale jakmile se spravedlivým způsobem vyřeší, chtěl bych, abychom přesvědčili obyvatele této země, že to řešení správné referendum bude. A já si myslím, že musíme podpořit každé řešení, které bude úspěšně vyjednáno. A musíme pomáhat v kampani pro toto referendum. Za třetí, rozhodně chci uvést, že pokud se této zemi podaří provést všechny reformy, věřím tomu, že to samo o sobě pomůže vytvořit atmosféru, která bude nakloněná řešení tomuto problému. A za čtvrté, používám slovo makedonský jenom jednou, ale jasně, odstavci 8. Evropská komise dřív toto přídavné jméno využívala ve zprávách, děláme to i my v našem parlamentu, ale letos, jak si je jistě celá, celá řada lidí vědoma, v této zemi nepoužití slova makedonský ve vztahu ke kultuře, jazyku a identitě této země bylo vnímáno velmi negativně, když byla zveřejněna zpráva komise. Taková je praxe OSN Plně to odpovídá mezinárodní dohodě. Nedávám tam to slovo, abych někoho provokoval, ale myslím si, že musíme ukázat, že jsme vzali na vědomí reakci v této zemi a já jsem velice pečlivě naslouchal debatě meziparlamentního výboru, když se vyjednávalo o té dohodě. A já jsem říkal, že pokud se dohodnou na základě koncensu, což udělali, já tomuto výboru a tomuto parlamentu budu schopen předložit takovýto text. A když jsem to naformoval takto, snažil jsem se naplnit tento slib. Ale to, co vám předkládám, je v podstatě méně než to, co bylo dohodnuto na meziparlamentním výboru. Protože tam oni použili slovo očekávat a já používám slovo eh, vyzývat, protože já si myslím, že je to zdvořilejší. Já myslím, že už nemáme moc čas, takže nebudu zacházet do podrobností, ale pozorně si vyslechnu ostatní kolegy v debatě a vynasnažím se jim odpovědět. Ale na závěr bych chtěl říct ještě jednu věc. Vám, kolegům z parlamentu, status quo není přijatelná možnost. Já mám velkou radost z dosaženého pokroku v Černé hoře, v Srbsku. Mám obrovskou radost z toho, že dalším členským státem Evropské unie bude Chorvatsko, ale já jsem vaším zpravodajem pro bývalou Jugoslávskou republiku Makedonie. A já se postarám o to, abychom na ní nezapomněli, aby nikdo nepředběhl. A pokud ano, tak upozorním na to, že to bude mít i dopad pro mezinárodní vztahy s touto zemí, pro regionální stabilitu a bude to mít také dopad pro proces rozšíření jako takový. Takže až se rada v březnu opět bude zabývat otázkou rozšíření, chtěl bych, aby zvážila i rozšíření o tuto zemi a žádám tento parlament, aby ve svém usnesení radu k tomu vyzval. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Vítě. Hojče. Máme tady šest přihlášek a za chvilku máme hlasovat, takže vás žádám, abyste skutečně dodržovali čas. Sedm příspěvků, pan Kovaček. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на колегата Ховиц Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji mnohokrát panu kolegovi Hovitovi za jeho návrh na toto usnesení v tomto návrhu eh, vyčísluje veškerý pokrak, kterého bylo dosaženo v Makedonii. Eh, často chceme oddělovat bilaterální jednání od komunitárního postupu, ale to není možné. Jenom na cestě evropské integrace je možné, podle mého názoru, překonat problémy minulosti. V našich usneseních jsme velice často navrhovali vytvářet takové mosty důvěry mezi EU a dalšími státy a toto by byl přiměřený návrh s ohledem na Makedonii. Bohužel, fakta jsou jiná. Neexistuje žádný takový návrh ze strany Evropského parlamentu, neexistuje žádné návrhy například pro uh, společnou oslavu státních svátků Bulharská Makedonie a tak dále. V Makedonii existují knihy, které podněcují nenávist vůči Bulharsku Makedonie je jedinou zemí, která negat, buduje negativně svou identitu. Makedonci říkají, jsme Makedonci, protože nejsme Bulhaři. E, pocit národní identity a národní kultury je záležitostí státu samotného, ale nemůžeme něco takového trpět a nelze jenom přihlížet. Nemáme nic proti tomu, aby si Makedonie nazývali Makedonii, ale máme společné dějiny a ty bychom měli respektovat. Totéž se týká také projevů nenávisti Eh, pronesené bývalým jugoslávským jazykem. Velice doufám, že naši partneři zaujmou odstup od své minulosti a budou hledět do směru společné evropské budoucnosti. Děkuji vám, pane Vigonine, prosím pěkně, eh, dodržte čas, nehovořte déle než minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně, já budu velmi stručný. Především chci poblahopřát panu Howitovi k odvedené práci. Po těch událostech, kterým došlo, do toho musel skočit rovnýma nohama, ale opravdu se snažil poznat Makedonii lépe, poznat lépe situaci, která souvisí se vztahy s EU. A já bych chtěl jenom říct, že musíme, jak zmiňuje i on, najít nějaký způsob, jak situaci odblokovat. Protože je to situace, kde máme dvojí hodnocení z různých důvodů, ale toto je jeden z těch případů, protože tato země nemůže zahájit vyjednávání, protože už třetí rok je vyjednávání o členství v EU zablokované, už po třetí komise doporučuje, aby rada zahájila vyjednávání a ne, ne, nemůže k tomu dojít. Takže musíme zohlednit samozřejmě citlivou povahu této věci, na řecké straně, ale musíme také zohlednit obtížnou situaci, ve které je Makedonie. A proto samozřejmě my nejsme parlament, který může vyjednávat nebo hledat řešení. To je všechno v rukou obou vlád. Především jejich rukou. Ale samozřejmě to neznamená, že my se nemůžeme tak trošku vyjádřit o tom, jak si představujeme budoucí vývoj těchto vztahů. My se domníváme, že nastal čas, aby obě vlády zohlednily iniciativy makedonské vlády, ale také politickou situaci v Řecku, aby při nejmenším začali o této věci znovu mluvit. Já teď nebudu zacházet do podrobností. Samozřejmě politické signály, které vycházejí z Makedonie, se týkají i dalších sousedů, ale tento parlament musí dát najevo, že Makedonie není obklíčená nepřáteli, že nám záleží na rozvoji této země. A samozřejmě tato psychologická otázka může změnit i přístup Makedonie a vlády. Děkuji, pan. Děkuji mnohokrát, pan Pro... Merci, madame. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. I want to congratulate Mr. Howitt as well, and I want also to say that Chci také poděkovat panu Hovitovi a musím říct, že zasadil do správného rámce právě to, co je úlohou parlamentu, tohoto parlamentu, konkrétně přání všech, aby firm zahájilo jednání s EU o přistoupení bez dalšího váhání za všech těch okolností a to tak, aby tedy vyjednávání mohlo postupovat. V tomto duchu přijímám to, co pan Howitt předložil. Chápe tedy takto úlohu parlamentu v daném eh, sporu, jak je to v odstavci 7. Ale chtěl bych ho požádat, aby ještě jednou přeskoumal článek nebo odstavec 9 eh, naše stanovisko je takové, že čím více předběžných podmínek se předkládá s jednotlivými stranami, čím více se tedy um, vybízejí strany, aby předkládali ty předběžné Eh, podmínky, tím hůře se pak tyto předběžné podmínky splňují a řeší. Proto myslím, že by se mělo eh, začít tedy vyjednávání na konci screeningu, pak se tedy stanoví eh, lhůta pro usnesení a to je skutečně povzbudivé. Neměly by tedy být žádné ty předběžné podmínky, které by neusnadňovaly žádné usnesení. Myšlenka ústavních změn, tak aby se dal využívat arbitrážní mechanismus, nevím, jestli je realistická. Proč by nemohla být arbitráž eh, ohledně rozdílů mezi Velkou Británií a zbytkem Evropské unie ohledně eurozóny? Děkuji, paní Kopa. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poblahopřát Richardu Howitovi k vyváženému textu a také k tomu, že se skutečně snažil ten text dát dohromady v tak krátké době. A také mi připadá velice zajímavý nový formát prezentace zpravodaje. Myslím, že to je velmi pozitivní a dodává to dynamiku do toho, čemu vlastně čelí tato země. Tři velice stručné věci – textu mi chybí to, co máme ve všech zprávách. Celá kampaň ve Skopi v roce 2013 vytváří negativní pocity, vyvolává negativní pocity v zemích tohoto regionu. A souvisí to s tou nenávistnou řečí, o které právě mluvil kolega Kovačev. Tento stálý rys této vlády, tento přístup, nepomáhá při vyjednávání v regionu. A druhá věc, nechat status quo není přijatelná možnost celé řady důvodů. Ano, jistě. Ale tak to rozhodla rada. Když říkáme, že status quo nepřichází v úvahu, tak myslíme také na Černou horu a na Srbsko. Rozhodlo se, že zachováme status quo. Nebudou mít kandidátské státy. A třetí poslední věc, ano, máte pravdu, při řadě příležitostí zpravodaj, a to nejen v případě bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, ale i v případě dalších zemí, které chtějí přistoupit k EU, se pokoušel hrát roli zprostředkovatele, prostředníka. To je opravdu špatně, to ničemu nepomůže. Vždycky to vede k opačnému efektu. No, krát. děkuji já myslím, že ještě budeme mít příležitost vrátit se k tomu podrobněji. Děkuji, paní. Děkuji, paní Nikolaj. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla jsem také poděkovat panu Hojtovi za jeho zprávu Chtěla jsem tady vyzvednout pouze dvě záležitosti. Domnívám se, že svoboda tisku by měla eh, být eh, dobře formulována v textu, protože v tomto okamžiku máme určité problémy v tomto ohledu v Makedonii. A další otázka eh, týkající se Makedonie, ale nás také je rozhodnutí Mezinárodního soudního tribunálu. Myslím si, že je třeba vyzdvihnout, že toto rozhodnutí Eh, jistě souvisí s rozhodnutím Řecka blokovat zde tu otázku, o kterou jde, a jak důležitá je součást justice v politických otázkách. měli by, a teď je otázkou, zda tedy eh, budeme respektovat rozhodnutí soudu či nikoliv. Co se týče otázky menšin, domnívám se, že v Makedonii došlo k pokroku co do způsobu, jakým se tato otázka pojednává, ale bohužel stále ještě zbývá hodně věcí pro plný rozvoj a respektování práv menšin. Děkuji mnohokrát, paní Cornelisen. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poblahopřála panu Hawitovi k výborné zprávě. Velice ráda jsem tam viděla bod 10, který se týká toho mechanismu řešení sporů. Už to bylo v poslední zprávě, přišli jsme s tím s panem Kukanenem. Samozřejmě nejde jenom o to, abychom nějak e, stěžovali politický proces a politické procesy mezi EU a přistupujícími zeměmi. Já myslím, že my jako vyzrála politická unie bychom měli mít nějaký mechanismus, kterým by se ty věci řešili, abychom proto měli lepší fórum, abychom našli řešení, místo toho, aby to v tom procesu přistoupení dál bobtnalo, tam to vůbec nepatří. A také jsem velice ráda, že věnuje velkou pozornost diskriminaci, sexuální orientace a tak dále. Ale jedna věc, která mi chybí, je to, že v Makedonii pořád ještě chybí sexuální orientace zákonech proti diskriminaci. K tomu se ta vláda bude muset ještě vrátit dříve nebo později a doufám, že to bude dříve než později. A poslední věc, ta albánská menšina, mě působí obavy to, že problémy v Kosovu se tak trošku přelevají i do Makedonie a místo toho, aby vedoucí političtí představitelé situaci uklidnili, podněcují k ještě většímu nepřátelství mezi jednotlivými národnostními skupinami. Já si proto myslím, že by bylo dobré, kdybychom i toto změnili v této zprávě. My předložíme několik pozměňovacích návrhů v tomto duchu, ale jak už jsem říkala, jsme se zprávou celkově velice spokojení. Blahopřejeme. Tanok. Děkuji, pan Tanok. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poblahopřál Richardu Havitovi a musím říct, že on už se sešel se stínovými zpravodaji a k tomu mu také blahopřeji. A zejména se mi líbí odstavec 45 kde blahopřejeme Makedonii k tomu, že vyhrálo mistrovství basketbalu. Myslím, že tam eh, hrálo i Řecko. EKR, naše skupina lituje rozhodnutí rady zablokovat právo Makedonie zahájit vyjednávání o přistoupení k Evropské unii. Já myslím, že to nedávné rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora ve věci kandidatury v NATO je velice výmluvné. Hodně se to teď z právního hlediska ujasňuje, pokud jde o mezinárodní jurisprudenci a já si proto myslím, že tento rozsudek snad teď přiměje Atény k tomu, aby se naléhavě pokusili najít nějaké řešení toho sporu o jméno a aby nebránili právo Makedonie, alespoň zahájení vyjednávání. Nejde ani tak o to členství, jde vůbec o právo vyjednávat o členství pod tím názvem FIROM. A já si myslím, že skutečně není opodstatněné dál blokovat tomto ohledu Makedonii. Je to malá, prosperující, nezávislá země, je to křehká společnost, protože samozřejmě musí žít podle dohody z Ochrydu. My můžeme podpořit jak na, na, vícenárodní společnost, tak stabilní Makedonii. A když je budeme izolovat, 6 nebo 7 let bude kandidátským státem, aniž by měli právo pokročit k další fázi vyjednávání, to nikomu nepomůže zdržuje je to, povede to k destabilizaci jejich země, ekonomiky a společnosti a já si myslím, že opravdu se musíme naléhavě zamyslet nad tím, jak vylepšit jejich šance, aby příště na příštím Evropském samitu dostali zelenou. Ale skupina EKR je zastáncem Makedonie a zůstane jim. Děkuji pan Kirilov na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně. Blahopřeji našemu kolegovi Richardu Havitovi a protože nemáme čas, jen se zaměřím na odstavec 22. Samozřejmě z politického hlediska podporujeme tento proces, chceme zahájit vyjednávání, protože to je nebezpečné pro stabilitu i pro sousední země. Chtěl bych jenom dodat, že pokud jde o historické rozdíly spojené s tímto průběžným procesem budování identity, Měli bychom také věnovat pozornost výkladu historických faktů. A konkrétně v odstavci 22 bychom se měli podívat na ty učebnice. Já jsem viděl příšerné příklady podněcování negativních pocitů vůči sousedům. A nejde jenom o etnikum. Může to mít i politické pozadí. Asi jsme viděli nějaké příklady. Takže ano, potřebujeme třeba pracovní skupiny, pracovní skupiny, které se budou zabývat historií a těmi učebnicemi. To je opravdu nutné. A já bych rád řekl, že samozřejmě zástupci Makedonie na vysoké úrovni uvádí, že jakmile se přidají k Evropské unii, tak to napraví. Proto je možná lepší zahájit jednání aby probíhal dialog a abychom v tomto procesu vybudovali základy pro dobré sousedské vztahy. Děkuji a poslední příspěvek, pan Peterli, Peterle. Chvala eh, lepa, gospa predsedujoča. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Patřím k těm, kdo se netěší z této velice složité a frustrující situace. Jsme svědky toho, že mnoho různých zemí, se, eh, pardon, men se používá pro tuto kandidátskou zemi. A to nám brání v dalším pokroku. Slyšeli jsme, že v některých případech eh, ani jméno země není zmiňováno některými vysokými um, představiteli a Někdy ta diskuze vypadá tak, jako zda bylo dříve vejce nebo slepice. Myslím, že to, co je zapotřebí učinit nyní, je hledat konstruktivní cestu ven z této situace. Abychom toho dosáhli, nejdříve musíme respektovat jeden druhého, počínaje respektováním identity. To si myslím, že je precedentní případ, kdy identita země je spochybňována. A to také platí o názvu jazyka používaného v zemi. Chtěl jsem toto podotknout, když se vysvětlovalo, proč se nepoužívá adjektivum pro makedonský jazyk, který, které já nadále používám. A myslím, že situace se spíše zhoršuje. Nevím, jak já bych se cítil, kdyby mi někdo řekl, že už nesmím být eh, slovinec, anebo že musím někde v historii hledat nějaké jiné jméno. Mnohokrát zde zaznělo v parlamentu, že historii je třeba eh, respektovat a že každý má nárok na místo, které si zaslouží. Myslím, že bychom neměli postupovat někam zpět do historie. Ehm, moje přání je takové, aby sousedi spolu hovořili a shodli se, abychom postupovali tedy se vzájemným respektem. Děkuji. Tímto jsme dokončili tento bod a chci vám ještě připomenout, že lhůta do předložení pozměňovacích návrhů je 10. ledna 12.00. Chci poděkovat panu Hawitovi. Nyní přejdeme k hlasování. Pokud dovolíte, pan Sarius Volský dosud nedorazil. A proto bychom začali právou pana Vocna. To je tedy návrh eh, s, právě s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě o konzistentní politice uplatňované vůči autoritářským režimům, proti nímž zavedla EU omezující opatření týkající se jejich osobních a komerčních zájmů v EU. Máte všichni hlasovací kartičky? Dobré, pustíme se do toho. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. Není to úplně jasné. Ověříme elektronicky pozměňovací návrh 36. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromisní návrh 4. Pro? Proti? zdrželi se přijat. 39 pro, proti, zdrželi se. Socialisté nehlasují, možná by bylo dobré, aby hlasovali, když jsou přítomni. Přijat. Nevím, počkejte, co chcete udělat? Tak ještě jednou. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromisní návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdrželi se přijat. 50 Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 52 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to elektronicky. Ověříme 52. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Pane Sarius Volsky. Zamítnuto. 53, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 54 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 59 je stažena. Přejdeme 63. Slovo má zpravodaj. Pane Vocne, máte slovo. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Rád bych navrhl ústní pozměňovací návrh k ústnímu pozměňovacímu návrhu, jak to bylo prodiskutováno v politických skupinách a a to by znamenalo implementovat stávající sankce na režimy konzistentně a zásadně čarka snažit se předejít aplikaci nebo použití dvojího metru. Doufám, že to najde podporu kolegu. Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Šedesát jedna. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnout. Dobře, ověříme 61. Zahajuji hlasování. Terminé. Končím hlasování. Přijat. Přejdeme k, kom- k 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 70, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 9, pro? Proti? Zdrželi se přijat. 71 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 74 a 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuty. 76 pro? Proti? Počkejte, to ověříme. Zahojíme elektronické hlasování o 76. Končím hlasování. Přijat. 77, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut. 78 pro, proti, zdrželi se. Není to úplně jasné, ověříme 78. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 81 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, ověříme to elektronicky. Končím hlasování. Je přijat. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme elektronicky 87. Končím hlasování. Přijat. 88 bude pro, proti, zdrželi se zamítnut. 89 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 90 pro, Proti? Zdrželi se. Navrhuji, abychom to ověřili. 90 ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijat. 93, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut, ale ještě to věříme. 93 ověřujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. Je přijat. 94, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 95, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 96, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Zamítnout 97, kdo pro? Proti? Zdrželi se přijat. 99, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 100, pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme stovku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijat. Kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 108. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout. 109, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ne, ještě to ověříme, není to jasné, takže 109 ještě jednou hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 109. Vlnou, vlnou většinou byl přijat. Vidím, že jste unaveni, protože z poslední nehlasuje. 113 a 114, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuty. 115 pro? Proti? Zdrželi se přijat. 116, 117 proti. Nebylo to jasné. U socialistické skupiny je nějaký problém. Ano, nebylo to jasné. Takže ještě jednou 117, kde pro? Proti? Zdrželi se zamít. Přijat. Kompromisní návrh 13. 117. Ten 117 byla přijata. Dobře, ověříme elektronicky 117. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Volnou většinou je přijat. Kompromisní návrh 13. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 122. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 14. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 126. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. 127, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 130, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 131, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 132. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 133. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 134. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale ještě to ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. 134. Končím hlasování. Zamítnut. 136. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Přejdeme k pětce. Kdo je pro? Pět proti, zdrželi se zamítnut. 6 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 8 pro, proti, zdrželi se přijat. 9 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je přijato. 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Myslím, že to budeme muset ověřit. Takže o 13. hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. A je přijat. 14. Kde pro? Proti? Sociální demokratická skupina je skutečně unavená nebo jsou nadovolené? Můžete prosím přestat činit poznámky o tom, jak hlasují socialisté? Ale vždyť nehlasujete. Čtrnáct, kde je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijat. Kompromisní návrh jedna. kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 19 a 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 21 pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme elektronicky 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 22. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 23, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 29, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Myslím, že to je přijato. Ověříme tedy 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 35. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to je přijato. Ještě to ověříme. 35 ověřujeme elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. Je přijat. Jedna pro, proti, zdrželi se přijat. Dva pro, proti, zdrželi se přijat. Tři pro, proti, Zdrželi se. Ověříme to elektronicky. Ověříme tedy trojku. Končím hlasování. Zamítnout. Čtyři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. A nyní budeme hlasovat eh, celé navrhu zprávy. Zahajuji hlasování.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 a nyní přejdeme k hlasování zprávy pana Zrozvolského týkající se zahraniční politiky EU vůči zemím BRICu a dalším prahovým zemím cíle a strategie. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis dva, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 62, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 3 pro, proti, zdržel se schváleno, 80, kdo je pro, proti, zdržel se, myslím si, že to bylo zamítnuto, Pozměňovací návrh 81, 82. 80 zamítnuto, 81, 82, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, čtyřka, kompromis, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 94, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale radši to Překontrolujeme. Zahoji hlasování, ukončuji hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 95, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Pardon, schváleno. 96, kdo je pro? Dobře, zkontrolujeme 95, zahají hlasování. Všichni hlasovali. Ano, zakončuje hlasování, bylo to schváleno. 96, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 97 pro, proti, zdržel se, přijato. 98 pro, proti, zdržel se, přijato. 99 pro, proti, Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 101, kdo je pro, kdo je proti, 102 pro, proti, zdržel se schváleno. 103, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se, schváleno. A teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 113. Kdo je pro, proti? Zdržel se zamítnuto. 114 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 116 pro, proti, zdržel se, schváleno, 117 pro, proti, zdržel se, schváleno, Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Takže se dostáváme ke 126, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 136, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schvál, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 145, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 10, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 153, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dobře, tak to překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. On peut rester là toute l'après-midi, si je Moi, j'ai du temps, c'est pas un problème, hein. On peut vérifier tous les votes, hein? Můžeme ověřovat všechno, až budete chtít 154 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 155 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 156 pro, proti, zdržel se, přijato, 157 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 164 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že to bylo schváleno. Takže jdeme k pozněvacím návrhu 4 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel zamítnuto? Pozměňovací návrh 5 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 6 pro. Proti. Myslím si, že to bylo přijato, ale překontrolujeme to. Takže pozměňovací návrh 6 zahojí hlasování. zakončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Počkejte. Tady máme problém u EPP, takže pozměňovací návrh 7. 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. No tak to překontrolujeme. Pozměňovací návrh 7, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Zamítnuto. Osmička pro, proti, zdržel se zamítnuto. Devítka pro, proti, zdržel se přijato. Deset pro, proti, zdržel se schváleno. dvanáct pro, proti, zdržel se schváleno. Dostáváme se k osmnáctce, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 13 pro. Proti? Zdržel se přijato. Promiňte, omlouvám se, zapomněli jsme pozměňovací návrh 11, dovolíte-li, vrátíme se k tomuto pozměňovacímu návrhu, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Takže teď se dostáváme Pozměňovací návrh 23, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, myslím si, že to bylo přijato. 24, 25, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. 37 pro, proti, zdržel se přijato. Tady, tady máme oddělené hlasování. 38 první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, Čili druhá část byla přijata. 39, kdo je pro? Proti? Zdržel se. To ověříme. 39 ověřujeme. zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno přijato. 40 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 41, 42, odděleno první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. No dobře, tak překontrolujeme druhou část, 41, 42, druhá část, zahoji hlasování, ukončuji hlasování. Ano, zamítnuto. Kompromis. Ne, pozměňuje se na 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 50. 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. A teď se dostávám pozměňovacímu návrhu jedna Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. dvě Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Trojka odpadá a dostáváme se k názorům výboje pro rozvoj jedna Kdo je pro? Proti? Prosím. Nemůžeme hlasovat v bloku. Takže zamítnuto dvojka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto trojka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Čtyřka pro, proti, zdržel se, přijato. Pět pro, proti, Toto musíme ověřit, takže ověřujeme pětku, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Zamítnuto, ale bylo to skutečně jen tak tak, zamítnuto. Šestka, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Sedmička, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. Osmička, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Devítka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Desítka pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Jedenáctka pro? Proti? Myslím si, že to bylo zamítnuto. Zamítnuto ano. Dvanáctka pro? proti, zdržel se zamítnuto, třináctka pro, proti, zdržel se zamítnuto, čtrnáctka pro, proti, zdržel se zamítnuto, patnáctka pro, patnáct pro, proti, zdržel se přijato, šestnáctka pro, proti, zdržel se přijato, sedmnáct pro, proti, zdržel se, zamítnuto. E, recital A, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Bčko, úvodní ustanovení B, dvě části. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. A dostáváme se k závěrečnému hlasování. Zahoji hlasování. Tout le monde a voté. Le vote, il manque une personne. Nachybí nám jeden hlas. Ukončuji hlasování, takže širokou většinou přijato. Blahopřeji panu zpravodaji Saruše Volskému. Děkuji mnohokrát všem, kteří spolupracovali na této zprávě, takže jsme ukončili práci dnešní dopoledne a pan Landsbergis ještě chce něco favor? Ano. Ah, okay. Allez-y. Prosím. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád, se něco, rád něco stručně řekl na vysvětlenou. O co mi šlo? Co mi vadilo v tomto dokumentu? My jsme teď schválili věci, kde země BRIC prezentujeme jako entitu, jako subjekt, jako konsolidovanou sílu. A tak to není. Nebo možná, že ještě ne. A bylo by lepší, kdybychom určité věci opravili. Samozřejmě, my jsme to neopravili a teď mluvíme o zemích BRIC jako o jedné jednotce. A to není správné. A možná to není tak progresivní a pozitivní, než jak, jak, jak, jak to bylo prezentováno. Uvedu vám příklad. Já jsem se pokusil v pozměňovacím návrhu číslo 13 upozornit na to, že když chválíme nějakou takovou jednotku. Říkáme, že dochází k přenosu globální ekonomické síly na země BRIC, že dochází k přechodu k multipolárnímu systému. Podle mě, já jsem přesvědčený o tom, že to je jiný posun. A se zeměmi BRICS ten multipolární systém vytváří novou bipolaritu, euroatlantické subjekty a ostatní, které vede Rusko nebo Čína. Musíme to tak vidět. Musíme to nechat v nějakém ustanovení. A nesmíme tolik chválit. Nesmíme tak chválit ten nový systém. Protože pokud k tomu dojde, tak Evropská unie bude stále více na okraji. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, takže jsme ukončili práci dnešního dopoledne a navrhuji, abychom se sešli toto odpoledne. Děkuji vám.